La Presidente. Buongiorno, colleghi. Dobrý den, kolegové. Zahajuji schůzi. První bod je zpráva kolegy Hefnera o předávání eh, utajovaných informací v držení radě, které se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropskému parlamentu a nakládání s těmito informacemi. Hned dám slovo zpravodaji, kolegovi Hefnerovi, který má čtyři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, milé kolegyně a milí kolegové. Dnes eh, můžeme říct, že jsme se vydali rozhodnutí